Iniziamo? Bene, cari colleghi. Milí kolegové, budeme pokračovat v práci. Máme před sebou nabitý odpolední program, takže se budeme snažit postupovat poměrně rychle. Prvním bodem je rozpočet na rok 2010, oddíl 3. Spravodajkou nebo navrhovatelkou je Elizabeth Jegle, která je tedy zodpovědná za rozpočet. Víme, že rok 2010 bude pro zemědělství stimulačním rokem, pokud jde o přidělování rozpočtu. Bude zde ovšem velmi malý prostor a bude nutno dodržovat velmi přísnou rozpočtovou kázeň, jak jsme říkali i dnes dopoledne. Pokud jde o rozpočet, máme zde celkem 108 pozměňovacích návrhů. Naše zpravodajka Elizabeth Jegle okamžitě předložila svůj návrh stanoviska. Všichni pracovali ve velmi krátké časové lhůtě a je pravda, že jsme pracovali velmi efektivně v této oblasti. A to dokazuje, že nám velmi leží na srdci tato naléhavá situace, které čelí evropské zemědělství postižené hospodářskou krizí a jsou zde určité sektory zemědělství, které prožívají velmi složité období, jak jsme viděli, mlékařský a sírařský sektor. Zahajujeme tedy projednání pozměňovacích návrhů a návrhu stanoviska. Zítra se bude hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích. Mohu vám také připomenout, že lhuta pro předložení eventuálních změn k návrhu stanoviska je stanovena na 9. září na poledne. Takže lhůta pro předložení eventuálních změn k návrhu stanoviska 9.9. v poledne. A nyní dávám slovo naší zpravodajce, paní Jegle, která nám představí pozměňovací návrhy a návrh stanoviska. Jsou zde také zástupci komise. Pan Jones, myslím, že je zde přítomen. Pan Bolkman, paní Bolkman. Paní Jegle, má slovo. Děkuji, pane předsedo, za úvodní slovo. Já bych eh, chtěl poděkovat vám eh, za to, co jste řekl eh, ve své úvodní řeči paní komisařce dnes dopoledne. A já se domnívám, že to, co jste řekl dopoledne a to, co jste řekl teď, to je vlastně naše budoucí úloha. Eh, pokud eh, vejde v platnost eh, Lisabonská smlouva, budeme mít nové zodpovědnosti, nové kompetence a my je určitě spolu zvládneme. Já bych se chtěl nejdříve zastavit u návrhu stanoviska. který jsem předložila ještě před letními prázdninami a myslím, že ho máte také v překladech. Pozměňovací návrhy, jak bylo řečeno, prosím do 9. září a také bych eh, prosila, abyste je podávali a abyste se k této zprávě stavili kriticky. Na rozdíl od předchozích návrhů, kde jsme zápasili s jinými problémy, se v tomto případě zaměřujeme přirozeně na mléčný sektor, ale myslím si, že i další témata, která zde máme, by se měla odrazit v tomto návrhu a to, jak bylo řečeno, do 9. září. Pokud se týče této zprávy, o které dnes máme diskutovat a zítra hlasovat, to znamená návrh rozpočtu eh, číslo 3 na rok 2010, číslo 3 tedy se týká komise tak k tomu musím říci, že my jsme měli a máme poměrně málo času. Ten proces je velmi rychlý a ano, my všichni jsme byli na prázdninách. Nicméně přesto děkuji těm, kteří podali pozměňovací návrhy během tohoto období a eh, chtěla bych k tomu předložit své stanovisko. Dank. Děkuji. Tak eh, jestliže to pomůže, tak si ráda přesednu. A, eh, a pokud budete lépe rozumět, tak to taky pomůže. Máme zde pozměňovací návrhy. Ten dokument vypadá takto, já ho mám poněkud počmáraný a hlasovací seznam e, mám tak zhruba načrtnutý a mám ho také v hlavě. V zásadě se dá říci, že e, ve svých pozměňovacích návrzích jsem e, žádala návrat ke všem prostředkům z původního návrhu, které seškrtala komise. Pozměňovací návrhy, které jste předložili ve smyslu eh, škrtání různých eh, navázaných prémií ehm, nebo podpory exportu a podobně, tak to všechno budu odmítat. I když eh, třeba nemyslím si úplně stoprocentně, že třeba podpora exportu nebo podpora skladování by do budoucna ehm, nemohly být užitečné. My jsme říkali, že toto jsou staré nástroje, že už je není třeba používat, ale v současné době to vypadá jako, že nám nabízejí jediné možné řešení. Je to tedy řešení krátké, krátkodobé, eh, poněvadž eh, nyní se žádá, abychom pro zemědělce našli řešení, finanční řešení a další řešení. Takže Eh, já si přesto myslím, ale že úplně o 180 stupňů bychom to v zájmu zemědělstvu obracet neměli. Eh, já tady mám 25 eh, milionů, jednu položku pro hm, Evropský konjunkturní program na udržení a podporu, protože my máme těchto Eh, tento konjunkturní program, ale bylo tam 240 milionů, které byly škrtnuty, tak já jsem tam zase vrátila. Další, mléko do škol, ovoce do škol, to jsou eh, důležitá témata, dlouho debatovaná a hlasování dopadlo jasnou většinou, takže i tyto pozměňovací návrhy bychom měli podpořit a podobně také elektronické značení ovcí, tento návrh. Pokud se týče mléčného fondu, já už jsem eh, to řekla dnes dopoledne. Ti, kteří to neslyšeli, eh, k tomu chci říci, že toto je pouze pojem, eh, kde jsme před dvěma lety zrušili určitá opatření a řekli jsme se, že už je v tržním řádu nebudeme potřebovat. A samozřejmě, když takováto opatření rušíme, tak je samozřejmé, že peníze, které se eh, na to vyčlenily, tak ty by se měly vrátit členským zemím. A já jsem naopak chtěl, aby ty prostředky, které jsme tady měli, eh, tak aby nám ty prostředky se zrušení nástrojů nějakým způsobem eh, zůstaly. Proto jsem do toho vrátila, vrátila do hry mléčný fond, i když paní komisařka s tím příliš nesouhlasí, jak nám řekla dopoledne. Já jsem přesto přesvědčená, že tento nástroj nám bude užitečný a že je to eh, nová možnost, aby české země mohly cíleně rozdávat podpory. Eh, také zde máme několik eh, pilotních projektů, které jsem tam vložila a my jsme o nich předem hlasovali zde ve výboru pozitivně. Pokud tedy bychom podpořili všechno to, co já navrhuji, tak to bychom eh, silně přešvili rozpočet. A to znamená, že v druhém kroku je třeba, abychom si stanovili, co je pro nás prioritou, respektive prioritami. V příštích eh, měsících o tom budeme moci diskutovat také spolu s rozpočtovým výborem kde budeme muset naši pozici obhájit jak ve rozpočtovém výboru, tak také na plénu. To je náš úkol. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, paní Jegle. Bylo to velmi jasné, my jsme všichni pochopili, jak důležitý text máme před sebou. Kdo si chce vzít slovo? Potom dáme slovo komisi a potom to samozřejmě celé uzavře naše zpravodajka. Luis Capula Santos požádal o slovo jako první. Luisi, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych rád poblahopřál paní Jegle k uvedené práci. Je to vlastně pokračování její práce z minulého volebního období, já si myslím, že je to skutečně výborná práce. Hovořím samozřejmě jménem pana Folka, našeho stínového zpravodaje, který zde nemůže být přítomen, ale byl jsem v kontaktu s paní Jagle, vyměňovali jsme si názory a já bych rád řekl kolegům, že socialistická frakce bude zpravodajce k dispozici, aby podpořila celou řadu pozměňovacích návrhů, především ty, které se snaží vyřešit eh, velmi závažné problémy, jimž eh, čelí mlékárenství. Dnes dopoledne bylo potvrzeno, že jsme ochotně připraveni přistoupit na zrušení vývozních náhrad na základě toho, jaké stanovisko jsme přijali minulý rok, když jsme hovořili o kontrole zdravotního stavu společné zemědělské politiky. Kromě toho je zde celá řada věcí, s nimiž nesouhlasíme, protože to ohrožuje celou řadu kompromisů, k nímž jsme dospěli ohledně společné zemědělské politiky. Samozřejmě vše bude záležet na rozpravě, kterou povedeme. Předložíme návrhy. Některé návrhy už byly učiněny a které se budou týkat producentů, ale jsou to návrhy, které přináší určitou odpověď. Odpověď na problémy, jimž prochází mlékárenství. Ale to bude vyžadovat přizpůsobení rozpočtu. Děkuji, Luizi. Je důležité vyslat určité signály. Kolikrát jsme už dneska slyšeli, že všichni souhlasíme s tím, že návrhy komise nejsou dostatečné, pokud jde o tento mlékárenský sektor a očekáváme něco více a pracujeme na tomto směru. Ještě někdo jiný se hlásí o slovo? Albertes. Děkuji, pane předsedo. Já chci Elizabeth Jegle jménem své frakce poděkovat eh, za skutečně obrovskou práci, kterou odvedla a také za eh, užitečné návrhy, které eh, respektují kompromisní vůli. Já věřím, že také zítra při hlasování ten kompromis bude udržen. Já bych chtěl ještě poznamenat to, že paní komisařka ráno řekla, že mm, máme poměrně málo prostředků k dispozici. A to znamená, že se musíme snažit, abychom získali dostatek finančních prostředků v této obtížné situaci v Evropě a také u nás v Německu se vydalo mnoho peněz na podporu bankovnictví a já si myslím, že také zemědělství by si v takto obtížné situaci zasloužilo podporu přiměřenými prostředky. E, myslím, že je dobré a myslím, že tam je třeba více peněz na řešení nízkých cen másla a mléčných produktů, tak, aby potravinářský průmysl opět začal zpracovávat máslo a mléčný tuk. Protože teď, když máme tak nízké výkupní ceny, eh, je šance, že bychom je tam mohli přilákat. My jsme v loňském roce měli 4 eh, eura za Eh, kilo másla a eh, pak eh, ten tuk, který se který se tedy získává z mléka, tak velké přebytky se dostaly na trh a tím se tedy skutečně zničily ceny. Já vím jeden případ poměrně malé mlékárny a to jsou skutečně stovky, stovky tun takže my musíme se postarat eh, o to, aby eh, komise toto pochopila a přijala příslušná opatření. Eh, paní Jegle, chceme vám také poděkovat za práci, ale docházíme poněkud jiným názorům. Dnes dopoledne jsme se myslím shodli na tom, že je třeba naši politiku v různých oblastech změnit a toto zde nenacházíme ve vašich návrzích. E, to znamená, e, pokud provozujeme dále podporu exportu, tak to je špatná cesta, my na ní se trváváme. A tady bychom chtěli skutečně udělat e, prudký obrat. Já bych se eh, chtěl tady zastavit u tohoto bodu, poněvadž eh, chci také hovořit o konsekvencích naší dopolední debaty. Prostě je možné, je nutné dát farmářům možnost, aby také oni měli vliv na trh a aby mohli řídit nabídku. V tomto bychom je měli podpořit znamená, že největší část prostředků, které se nyní využívají na podporu exportu, by měli dostat farmáři a jejich organizace, tak aby mohli utvářet svoji tržní politiku. Dnes poledne jsme měli setkání se zástupci Afrického eh, svazu a bylo nám eh, řečeno, že není pravda to, co říká paní komisařka, že vliv na našeho eh, laciného mléka na africké a světové trhy eh, není velký. To není pravda, ten je, naopak je velký, je to prostě ona příslušná spirála směrem dolů a to musíme zastavit. To znamená, že by bylo třeba výrazné množství prostředků z podpory exportu dát do rukou zemědělců a tím by se dalo do pořádku eh, tržní řád. Děkuji, Martine. A nyní požádal o slovo požádal o slovo paní Morvy. Děkuji, já jsem trošičku zklamaná, že nemáme žádnou eh, zpětnou vazbu, co se týče mého návrhu na novou sociální, na představu nové křížové komplianci, dodržování. Myslím si, že v současné situaci na světě bychom měli se snažit zodpovědně podnikat kroky, aby se krize řešila a aby se udržovala pracovní místa na venkově eh, v oblasti Ehm, rozvojové, to je důležité z hlediska sociální spravedlnosti. 30, eh, článek 39 eh, římské smlouvy byl eh, právní základnou, která praví, že základem, cílem ZP budou různé věci plus optimální využití výrobních faktorů, konkrétně pracovních sil. Čili římská smlouva a společná zemědělská politika se týkají i pracovních sil, nejenom zisku. Takže já jsem navrhovala, aby se 10% dotací v mlékárenském a některých dalších odvětvích dalo stranou a 10%, aby se tedy dalo stranou za účelem zavedení eh, tohoto nového způsobu dotování, co by bylo k dispozici pro zemědělce, kteří by vytvářeli a udržovali pracovní příležitosti. Co by to například znamenalo v mlékárenství? Jestliže máme malý zemědělský podnik, v současně době tam třeba pracuje jenom manžel, jedno pracovní místo a při takovéto dotaci by bylo možné vytvořit druhé pracovní místo třeba pro jeho manželku, jsem velice ráda, že tento návrh, jak se zdá, je velice populární u mých přátel tady kolem mě. Takže dejme tomu, by bylo možné se zabývat eh, tradiční výrobou, například výrobou sírů. Takže za tyto peníze by se vytvořilo toto pracovní místo. Je, to, je tady eh, schrnutí na dvou stránkách eh, Eh, co obsahuje můj návrh. Je tam hodně matematických výpočtů a eh, zdůrazňuji, jak by to zvýšilo příležitosti pro zemědělce v Evropě a jak by to vedlo k větší sociální spravedlnosti. Vše tedy Zemědělci by byli motivováni k tomu, aby se využívaly veřejné pracovní prostředky k veřejnému blahu a zemědělci by tím pádem měli možnost pracovat ve své komunitě v rámci rodiny a podobně. Takže bych byla ráda, kdyby se zpravodajka vyjádřila eh, k tomuto návrhu a kdy, aby řekla, proč vlastně eh, nějak sama eh, se na to nezaměřila. Děkuji. Děkuji. Pokud už někdo jiný nežádá o slovo, tak bych dal slovo komisi, paní Bočman. A potom si vyslechneme reakci naší zpravodajky. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla jenom dodat několik eh, připomínek k návrhu stanoviska. Nejprve chci říci tolik, že pochopitelně komise vítá návrh, aby se obnovilo PDP. návrh rozpočtu, eh, kde by se měly anulovat vlastně škrty, které zavedla Rada. A v návrhu stanoviska také velice vítáme zmínku o pozměňovac, na, dopise s pozměňovacími návrhy. Vlastně komise se bude i v tomto dopise zabývat mnoha s těmito poz, pozměňovacími návrhy. S tím přijde komise na konci října. My znovu eh, se dív, zabýváme současnou tržní situací, včetně odvětví mléka, abychom zjistili, které části návrhu komise by se měly pozměnit a zda jsou zapotřebí další výdaje. Rovněž bych ráda zmínila, jak důležité je to pro zemědělství a rozvoj, že je tady návrh také um, změnit jednu administrativní položku a vrátit to zpět k původnímu návrhu komise, protože pokud by rada dělala škrty v těchto položkách, pak by vlastně už nebylo možné to dostat zpátky. A konkrétně 0504 4. Eh, tady jsme prováděli svá hodnocení a studie, studie což bude důležité v kontextu revize rozpočtu. Ohledně návrhu k mlékárenství. Eh, komise, eh, jako paní komisařka dnes o tom hovořila i ráno a já nemám, co bych k tomu dodala. Ovoce pro školy. Tady bych ráda znovu zřekla, že ta částka, která se předpokládá na školní rok 2009 až 10 je 90 milionů. Tak to bylo v návrhu komise. Ale eh, rozpočtová metoda bude znamená, že ta poslední třetina se vyplatí až eh, na začátku roku 2011. To souvisí i s obdobím prázdnin a před, vlastně než se dostaneme ke všem propláceným penězům, tak to eh, bude um, už vlastně v roce 2011, že to musí být až po všech kontrolách. Čili to znamená, že rozhodně nechceme nějakým způsobem škrtat eh, v, z těch 90 milionů. A dále ještě mléko pro školy. Tady nejsou žádné horní limity. Pokud členský stát eh, využije více, eh, mohu vám říci, že už v tomto roce, v roce 2009, skutečně členské státy využily více, než kolik je v rozpočtu v rámci této položky. Takže komise samozřejmě to proplatí. A jenom několik obecných eh, poznámek k pozměňovacím návrhům je tady řada pozměňovacích návrhů, které vlastně jsou eh, spojeny s tím, co už bylo dohodnuto v rámci health checku. Jako příklad uvedu eh, konopí a hlen, protože už bylo dohodnuto, že tady se to rozdělí eh, v nejpozději pro rok 2012. Takže plno návrhu už bylo vlastně dohodnuto v rámci Helčeku a samozřejmě, že komise z toho vychází. Dále Eh, k maržím eh, v souvislosti s návrhem stanoviska. Vy tady říkáte, že je to 1,1 miliarda, to je ovšem marže pro eh, celou položku 2 a pro pilíř 1 je to jenom 1 miliarda, čili 1 a 1. Tady tedy v, v pilíře 1 se bude uplatňovat rozpočtová disciplína. Pokud čísla Eh, komise ukazují eh, miliarda a milion, pak to už je ten bruselský strop tady, čili tohle jenom pro ujasnění, jinak to je všechno. Děkujeme komisi, paní Boršman, za její vystoupení a za úvahy, které zde přinesla. A teď bych dal slovo paní Jegle, aby uzavřela tuto naši rozpravu, tak abychom zítra mohli přistoupit k hlasování. Prosím, paní Děkuji, pane předsedo, a děkuji také srdečně všem kolegům, kteří se přihlásili do debaty. Děkuji také zástupkyni komise. Příspěvky kolegů směřovaly stejným směrem a sice ve prospěch zemědělců, posílení jejich posílení výrobcům. Čili otázka je, jak se k tomuto cíli dopracovat. Pane Hoslingre, já chápu to, co jste řekl a vlastně to nebylo zas až tak nové, poněvadž o tom jsme už párkrát debatovali. V zásadě ovšem je to jednoduše prostě tak, že my v rozpočtovém procesu nemůžeme měnit zemědělskou politiku a my de facto jenom přidělujeme a získáme prostředky. A paní eh, komisařka to řekla jasně, my jsme v roce 2003 měli agrární reformu, eh, měli jsme přeskum zemědělské politiky, máme tedy nyní zásady a podle nich nyní musíme pracovat. Já osobně také spochybňuji to či ono vzhledem k aktuální situaci, ale v zásadě musíme vycházet z hodnotých zásad. My hovoříme o rozpočtu na rok 2010, který už je vlastně za dveřmi. A pokud bychom chtěli vést dlouhodobější debatu, inspirovanou současnou situací, mělo by to být tedy v jiném rámci. A to tež platí pro vás, paní Movi. Já jsem si velice podrobně prostudovala vaše pozměňovací návrhy a Eh, hodně jsem o ní přemýšlela, ale my de facto nemáme zákonnou oporu, abychom něco takového mohli zavést. My prostě nemůžeme prostřednictvím rozpočtu úplně obracet s zemědělskou politiku. Proto tedy vaše návrhy jsou zásadně Eh, ano, eh, stojí za úvahu, stojí za to se o nich eh, zamyslet, ale dnes tedy v tomto hlasovacím seznamu je přijmout nemůžeme. A to de facto souvisí také s tím, že my prostě nemůžeme zemědělcům sebrat 10% svých současných dotací, těch přímých Eh, dotací, dotací na plochu, eh, dotací, které jsou spojené eh, s výnosem, čili závisí dotací, čili to by takto nešlo. Já bych chtěla poděkovat komisi za vysvětlení, které zde bylo podáno. My společně budeme muset přemýšlet o této věci, budeme muset zůstat v našem finančním rámci a také se od nás chce, a to já de facto jako Němka připouštím, eh, je naším úkolem eh, tedy přesvědčovat eh, příslušné činitele doma, že členské země musí přesvědčit, že aby poskytli ty příslušné prostředky, jinak nebude žádná pořádná zemědělská politika. Pokud se týče mléka a ovoce do škol, to je důležitá věc. Eh, o tom eh, dokonce tady vlastně eh, byl návrh rozdávat mléko taky na plénu. Je tady. Tak já nevím, jestli my potřebujeme takovou výživu, ale u výživy školních dětí to celkem je jasné. Tady bychom tedy mléko i ovoce. A já velice ráda tyto prostředky zde napíšu a myslím, že členské země také budou souhlasit s tímto vynaložením prostředků. Děkuji vám, pane předsedo. Molto bene. Výborně. Řekl bych, eh, že jsme tímto vyčerpali bod 5 na pořadu jednání a pokud se už někdo jiný nehlásí o slovo, tak bych pokračoval dále s tím, že ještě připomenu, že zítra budeme na toto téma hlasovat, takže bude důležité, abyste všichni přišli a abychom eh, mohli tedy velmi rychle přijmout eh, tento text. Grazie. E, mi faceva segnalare... Kolega připomíná, že vám všem musím říci, vzhledem k tomu, že zítra budeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích, abych vám připomněl, abyste si vzali hlasovací karty. Takže přineste si sebou hlasovací karty, nezapomeňte. Děkuji a děkuji i paní Jegle. A teď přistoupíme k bodu 6 na pořadu jednání, prezentace studie o Světové obchodní organizaci, výměna názorů. Bude tedy následovat krátká prezentace, proto vítám pana Olivera Prosta a pana Maxima Bodéna, kteří nám představí studii o stavu obchodních jednání ve VTO po selhání diskuzí v roce 2008. Je to velmi důležité téma, připomínala to i paní komisařka dnes dopoledne, protože v rámci eh, G8 eh, byl přijat závazek šéfů států a vlád, že se bude pokračovat v přerušených jednáních a že bude dosaženo dohody do roku 2010. To je samozřejmě důležitá kapitola jednání takže je důležité vyslechnout si, jaké jsou výsledky této studie, abychom eventuálně mohli zahájit na debatu. Pane Proste, máte slovo. Prostě. Pane předsedo, vážení poslanci, jmenuji se Olivier Prost a byli jsme sem byli jsme vyzváni, abychom připravili studii eh, k vyjednávání mezi Evropskou unii VTO. Jsem velice rád, že tady mám také kolegu, který dnes během tohoto prvního zasedání nového výboru pro zemědělství provede prezentaci. Za 20 minut je asi těžko schrnout 8 let eh, vyjednání, ale budu se snažit, co to bude. Nejprve bych chtěl zdůraznit některé výzvy v jednání VTO o zemědělství. Jedna důležitá výzva spočívá v tom, že jednání eh, se týkají různých zemědělských modelů, což eh, nevyhnutelně vede ke konfliktním zdůvodněním. A je třeba dosáhnout rovnováhy mezi liberalizací na straně jedné a mezi udržením určitých eh, zemědělských politik na straně druhé. A dnes to vypadá tak, že členské státy dosáhly maximální liberalizace, které dokáží přijel, eh, přijmout v situaci, kdy neexistují globální regulace. Eh, kolo Doha, z Doha se týká vývoje, rozvoje a to je další výzva. Musíme přihlížet k různým vývojovým úrovním, což nevyhnutelně rovněž vede asymetrickým ústupům a dělá to jednání složitější. Třetí výzva je zcela určitý takzvaný jednotný přístup, což vyžaduje vlastně rovnováhu mezi úplně nespojenými otázkami. Na jedné straně zemědělskými a nezemědělskými, spíše otázkami služeb na druhé straně. Tady eh, je celá řada velkých eh, a klíčových eh, vyjednávačů. Jsou to i nově se rozvíjející země, jako je Brazílie, Indie, Čína. Poslední, ale nejméně důležitá výzva je, že vždycky je těžké posoudit dopad ústupků a to se je spojeno se složitostí navrhovaných řešení. Když se rozhodnete snižovat tarify, a zároveň požadujete pružnost pak zcela nutně to nebude úplně jasné. A dopad e, ústupku má co dělat také s obecným ekonomickou vyhlídkou další. Ale bez ohledu na tyto výzvy můžeme klidně říci, že dnes máme balík, takzvaný balík v rámci žargonu. Ehm, o tom říkáme navrhnuté modality a už jsou téměř technicky dostatečně propracované. Já se zaměřím zaměřím na tři hlavní pilíře těchto modalit. První se týká domácí vnitrostátní podpory neboli neboli eh, dotací. Eh, takzvaná jantarová skřínka v rámci eh, kola z Doha, to jsou ty eh, distortující ehm, podpory a ty tady budou, ale bude se to více kontrolovat a sníží se o 50%, ale eh, jejich eh, velikost a budou také tady další stropy, jak celkový strop, který nebude možné ehm, přesáhnout u všech podpor, které vlastně zkreslují obchodní situaci, to je takzvaná modrá krabička a pak tady tady je něco nového. Budou e, stropy specifické pro produkty, aby se zabránilo tomu, že by se dotace zaměřily jenom na určité produkty. Co se týče takzvané zelené krabičky, tak to se týká podpor, ku příkladu Eh, s takovými dopady, které vůbec nebo minimálně jenom zkreslují, eh, mají zkreslující účinek, porušující účinek pro konkurenci. Tady, nebu, tady budou vlastně, nebudou žádné eh, rozpočtové limity, ale budou tady nové disciplinární opatření. Plus k tomu tady bude celá řada flexibilit, které budou poskytnuty rozvojových zemí prostřednictvím hodnotových opatření, jako jsou menší končí snižování a delší implementační období a e, ne, dále budou také některé nové prvky v takzvané modré krabičce, to jsou přímé platby s omezeními produkčními, kde nejsou žádné závazky pro snižování. Tato podpora v rámci modré krabičky bude mít strop, jako je tomu jinde a podpora na žádost Spojených států bude vypadat tak, že rozsah této modré krabičky se vlastně rozšíří. Spojené státy žádají o odstranění podmínky omezení produktů, protože tam chtějí mít také své proticyklické, kontracyklické platby. Druhý aspekt to je přístup na trh. Tady disciplína z Doha předpokládá také snižování tarifu, ale také větší disciplínu při využívání postupu tarifních, tarifní eskalace, tarifní kvóty a bude také možnost, aby členové eh, jmenovali celou řadu produktů senzitivními a tím budou moci eh, více sledovat ochranu na hranicích a e, spolu s rozšiřováním tarifních kvót. Takže když budete mít vysoké clo, tak budete muset zároveň také rozšířit kvótu s nižším tarifem. Pak, e, jak už se to používalo v minulosti, e, a bylo to ještě v době urugvajského kola, využívali to hodně rozvojové země. Možná, že se to postupně bude stahovat podle těch disciplín. A zase se to týká přístupu na trh. Bude tady celá řada zvláštních způsobů ochrany pro rozvojové státy, včetně speciálních zvláštních produktů plus k těm citlivým bude tady speciální mechanismus, které rozvojové země budou mít k dispozici. A triggery, eh, tedy to, co to uvede v činnost, budou vycházet z objemů a cen. Pak tady budou další pravidla ve prospěch rozvojových zemí. Ohledně eh, konkurence ve vývozu. Představa je taková, že postupně se budou stahovat eh, Eh, dotace na vývoz. Do roku 2013 byla to žádost vývo- eh, vyvážejících zemí plus celé řady rozvojových států, ale zároveň se má posilovat disciplína u jiných form eh, pobídek pro vývoz. To jsou například úvěrové vývozní programy a programy, které eh, těží z takzvaných privilegií pro exportu, jsou například státní záruky. Ovšem, bez ohledu eh, na, tyto, na to, že ten eh, balíček už je hodně propracovaný, v roce 2008 se nepodařilo to dohodnout. Pascal Lamy navrhoval v roce 2008 dohodu o vycházející z celé řady zemědělských i nezemědělských záležitostí. Dosáhlo se značného pokroku, celé řady věcí. Ku příkladu, co se týče konzolidace úrovně celkového Prahu, týkající se podpory, která eh, porušuje obchod pak vývoz, eh, konkurence v oblasti vývozu a došlo také určitému opatrnému posunu členů eh, ve směru přijetí, akceptace eh, tohoto, této umluvy, ale objevily se také velké rozdíly v názorech. Například Indie se velice stavěla proti nedostatečně operační podstatě určit, speciálního mechanismu mm, pojistek pro rozvojové země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 a také eh, rostly oblavy ze strany hlavně Spojených států ohledně toho, že ty flexibility, které by se poskytly celé řadě zemí, by neutralizovaly úsilí o liberalizaci z hlediska přístupu na trh. Když se budeme snažit zhodnotit stanovisko Evropské unie v souvislosti se s SZP, můžeme říci tolik. Co se týče dotací, tady by měla být <laughs> jednotnost mezi disciplínou Doha a současnou eh, politici SZB, což je zaměřeno eh, méně eh, na kolísání příjmů než ze strany Spojených států a mělo by to víc, více kompatibilní s VTO. Pořád ještě je možné poskytovat významnou podporu. Eh, podporu porušující obsah, ale také podporu v rámci zelené krabičky, ale je jasné, že dojde ke značnému snížení eh, marží v porovnání s kolem s Uruguaje. Myslíme si, že ta obecná celková podpora by se měla eh, blížit hodnotě 22 miliardů pro nedistortující podpory a asi 17 u zelené krabičky. Ohledně přístupu vstupu na trh, značné škrty tarifů, e, to se hodnotí na asi úrovni 60% v průměru před dvěma měsíci a to určitě povede k většímu vystavení se zahraniční konkurenci a většímu eh, kolísání cen, ale zároveň členské státy budou možné udržet zvláštní ochranu pro senzitivní výrobky eh, s tím, že bude možné tady provádět určité rozšiřování. Eh, my už můžeme zmínit mezi citlivými výrobky například maso, mléčné výrobky, drůbež, zeleninu, ovoce pak eh, do roku 2013 eh, reforma by měla být v souladu i s reformou SZP, ale musí to být reciproční, týká, co se týče ostatních eh, vývozních pobídek ze strany partnerů. Teď se podíváme na stanovisko Spojených států, na jejich zemědělskou politiku, domácí podpora, dotace navrhované disciplíny Doha představují opravdové omezení pro Spojené státy, poněvadž značná část přímých plateb Spojených států, to jsou například deficitní nebo kontracyklické platby, to pořád je ještě v jantarové krabičce, zatímco většina domácích podpor v Evropské unii se týká zelené, eh, zelené eh, krabičky. Navíc eh, je tady, tady také je klauzule, kterou často používali Spojené státy v minulosti, ale to bude sníženo, tato možnost, takže se e, podpory ve Spojených státech hodně převedou na úroveň nebo do mm, jantarové krabičky, takže Spojené státy budou muset provést určitou strukturální reformu. Konkurenční schopnost v oblasti vývozu, exportní úvěry, tady Spojené státy e, e, hlavně mm, budou muset také se um, provést určitou reformu. Týká se to i podpory pro potraviny. Tady jsou určité ofenzivní programy, mají také ambiciozní cíl týkající se snižování tarifu, ale hlavně eh, se obávají přílišné eh, flexibility poskytnuté rozvojovým zemím z hlediska přístupu na trh. Jaký to bude mít celkový dopad? Měli bychom tady zdůraznit toto Určitě tady bude negativní dopad týkající se posunu v exportu. Možná, že tady bude kladný dopad v spravedlivější konkurence. To by mohlo posílit disciplíny u všech vývozních pobídek. Může tady být také pozitivní efekt týkající se přístupu na třetí trhy, ale to je třeba posuzovat v souvislosti s rozsahem eh, eh, flexibility, která bude nakonec poskytnuta rozvojovým zemím. Konečně musíme také si ověřit, zda CZP je schopna vyrovnávat negativní dopady kola z douha, hlavně u citlivých výrobků, o zranitelných. To bude samozřejmě závislet na ekonomické síle a na správném uplatňování nové disciplíny ze strany členských států VTO. Ještě nakonec bych řekl několik slov. Jedno se týká eh, klauzule tý, eh, mírové klauzule, protože eh, může dojít k nárůstu sporů. Ale i když ta jednání budou úspěšná, možná, že některé členské státy se budou snažit se vyhýbat eh, právním sporům týkajících se vnitrostátních i exportních dotací. Například, jestliže je tady určitý specifický program v rámci zelené krabičky, ale vede k porušování obsahu, obsahu a, porušu, a poškozuje vnitrostátní průmysl, pak by se to mohlo nakonec e, dále posuzovat e, v rámci této dohody. Čili tady by zejména Spojené státy například mohly požadovat novou mírovou klauzuli, která by dočasně omezila aplikaci takové dohody. A to by mohlo být zvláštně důležité z hlediska nedávné nedávné vývoje judikatury VTO. Je to případ eh, bavlny, cukru a je tady teď velice um, inovativní výklad. Eh, co dále? Parametry pro potenciální dohodu nejsou ještě jasně zjištěny. Ehm, jaké jsou možné výsledky. Jedna dohoda o eh, hledně tohoto balíku s určitými uspůsobeními, týkajícími se například eh, citlivých produktů, rozšiřování flexibility nebo ten eh, speciální mechanismus pojistek pro rozvoje země a také se to může týkat nových dalších věcí, které se zatím tolik neprojednávaly, ale které jsou důležité pro Evropskou unii nebo naopak zase například pro Spojené státy. To je ta mírová klauzule. Možná, že dojde k dalšímu vývoji eh, na základě eh, jednání G20. Taktická práce možná zase začne v rámci eh, VTO a pak uvidíme, jak to bude vypadat dále. Pak je tady další možný výsledek a to je blokáda, zablokování a v tom případě by se mohla objevit řada nových alternativ, mini balíčky k určitým otázkám, zejména spojenými s rozvojem, ale to není pravděpodobné. Dále mohou probíhat i multilaterální, i dvoustrané diskuse aby se více vyjasnily například ty flexibility, jak to požadovaly už některé státy, anebo pokud eh, jednání zkrachují, pak bychom mohli mm, se vidět, že budou mm, růst mm, počty sporných případů, že se budou napadat e, domácí vnitrostátní dotace a mohou být tady regionální a e, v mezinárodní mnohostrané přístupy. Poslední slovo se týká implementace disciplín z Doha a eventuální adaptace, co se ZP týče. Asi by nebylo možné se vrátit ke starému modelu společné zemědělské politiky s vysokými dovozními tarify, vysokými intervencemi, dotacemi, ale může docházet k určité adaptaci v oblasti například jednotných plateb, že budou lépe alokovány mezi farmáři i geografickými zónami, kdyby to nestačilo tak eh, může dojít k dalšímu rozšiřování současného režimu spolufinancování, ale může také dojít k většímu, i větším intervencím ve, eh, ve zranitelných sektorech eh, v souvislosti s pobítkovými režimy. Dále se budou asi více chránit zájmy EU, která bude více teď exponována a asi se budou více používat tradičnější nástroje pro pro obranu, pro obhajobu, pro obranu zemědělského odvětví prostřednictvím efektivních veřejných a soukromých partnerství v Evropě spolu s Evropskou komisí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Proste, za tuto velmi zajímavou studii. Jejíž kopie jsme samozřejmě rozdali všem zúčastněným. Myslím si, že je důležité, že jsme se zaměřili na to, co je vlastně ve hře a na to, jak důležité bude toto téma v následujících týdnech a měsících, a to také ve světle nové role, kterou bude hrát tento parlament, pokud eh, všechno dobře dopadne po 2. říjnu. A nyní tedy zahajuji rozpravu, už se zapsalo několik řečníků a já tedy dávám slovo nejdříve paní Lattenfelden. Pane předsedo, já bych rád nyní hovořil maďarsky, čili středoevropsky. Když e, si uvědomíme, Eh, co se děje na Slovensku, eh, pokud se týče eh, jazykového zákona, tak proto je vhodné, aby zde hovořil maďarsky. Je to také jeden z jazyků Evropského parlamentu. Pane předsedo, východiskem Evropské unie do vyjednávacího kola z Doha bylo pojmutí, zahrnutí tří důležitých oblastí. A výsledkem je to, že v oblasti zemědělství eh, tady činíme podstatné ústupky na rozdíl od eh, sektoru průmysl a služeb. Zemědělství prostě je trošku jiné. A já si myslím, že to, čeho se zatím dosáhlo, co se odehrálo v oblasti zemědělství, to není zcela přijatelné. Nicméně eh, v současné změněné celosvětové situaci je toto téma ještě důležitější. Eh, finanční služby, další služby v průmyslu, eh, ve vývozu průmyslových výrobků, tady všude můžeme postupovat tak, a je tady to nebezpečí, že bychom mohli vytvořit nevýhody pro zemědělský sektor. A proto je dobré, že zde máme odbornou studii, kde se všechny důležité otázky pojednávají. Tady nejde o detaily, ale o hlavní problém, a to co dál po vyjednávacím kole toho, co dál v Evropské unii. A jestliže e, se nyní vydáme nesprávnou cestou, pak je třeba se pokusit co nejrychleji toto korigovat. Výborně, děkuji. O slovo požádala paní Erans Garcia. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že alma mater této diskuze by měla být eh, ta poslední věta, kterou zde prezentoval odborník. To znamená, že nejlepší ochrana evropských zájmů a ochrana životního prostředí, ať už se jedná o ofenzivní nebo defenzivní prvky, a také partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Takové mělo být stanovisko EU už od začátku. Ale jak říkal maďarský kolega, tak zemědělství a dobytkářství bylo neustálou e, měnou, e, která byla používána k obchodování se zájmy EU. Bohužel Evropská komise nesouhlasí s našimi zájmy, nezdílí naši, naše zájmy ani zájmy evropských spotřebitelů a uživatelů, kteří se musí každý den živit. A vzhledem k tomu, že to Evropská komise nedělá, tak to vede k tomu, že ty citlivé produkty nikdy nejsou uznány a my musíme neustále upozorňovat na nedodržování uzavřených dohod. Proč nám Evropská komise neřekla, proč se důsledně nekontroluje dovoz produkce ze třetích zemí. A navíc jsou zde velmi znepokojivé věci, jako ty, které nám teď říká Evropská komise. Pokud jsem to dobře pochopila, tak součástí toho modrého balíčku budou kontracyklické platby, jako ty, které jsou v USA. Navíc ta naše společná zemědělská politika neustále více moduluje a my se neustále zbavujeme různých prostředků, děláme pořád eh, čím dál větší škrty. Mě by zajímalo, jak to vypadá, jaký měli úspěch jiní vyjednavači ve VTO, protože já tomu rozumím tak, že Evropa vždycky splnila na 120%, ale jaké bylo stanovisko vznikajících ekonomik? Jak posoudíme, zda takové země jako Jižní Afrika, Brazílie, Indie nebo Čína už eh, se konečně nerozvinuly, protože pořád říkáme, že jsou to rozvíjející se země, ale nemůžou být rozvíjející se věčně. Myslím, že už mají dost eh, vysokou úroveň rozvoje a rozhodli se, sice, že to bohatství, to obrovské bohatství, které produkují, rozdělí jen mezi několik eh, rodin, bohatých rodin, ale to jim samozřejmě nebere nic na jejich eh, rozvinutosti. A já musím říct, že musíme mluvit jasně, musíme říct, že se jedná o přímé platby a my se vždycky, my Evropané sami obvinujeme. Byla bych ráda, aby se ohodnotilo plnění předcházejících dohod a také by mě zajímalo, jaká opatření chce Evropská unie přijmout, aby se alespoň dodržovalo to, co bude do budoucna dohodnuto. A potom musíme aplikovat stejné požadavky na produkty dovážené ze třetích zemí. Pokud skutečně chceme splňovat eh, takové požadavky, jako je ochrana životního prostředí, dohledatelnost a tak dále, tak musíme tyto požadavky uplatňovat i na produkty dovázené ze třetích zemí. Nemůžeme pouze tlačit na evropské producenty a nutit je, aby plnili tyto tvrdé požadavky a vůbec nekontrolovat ty, které se dovážejí ze třetích zemí. A nakonec eh, registr eh, geografických denominací. Ty budeme vyžadovat od tak eh, rozvinutých zemí jako USA. Chceme, aby přestali používat takovéto označení původu, geografického původu jako ty evropské. Děkuji. Děkuji, paní Hrans Garcia. Musím říci, že ten tvůj příspěvek je velmi stimulující a podnětný pro debatu. Já osobně s tím velmi souhlasím. My vždycky jsme měli v Evropě takovou tu obavu, podívat se na, nebo vzhlížet eh, ke Spojeným státům a redukovat své výdaje mnohem více než Spojené státy sami. Mě bude zajímat, eh, jak se k tomu postaví nová americká administrativa, k tomu FAR Bill. Musíme si to připomenout. Eh, měli 77 miliard dolarů, které byly původně vyhrazeny pro jejich zemědělskou politiku. A to není taková částka, která by se nějak eh, výrazně lišila od společné zemědělské politiky. A my máme 10 milionů zemědělců, zatímco oni 2 miliony. Takže je vidět, eh, že přepočteno na zemědělce, tak ta částka je v USA mnohem vyšší. Takže mně připadá velmi podnětné to, co jsi zde řekla. A teď má slovo Albert. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za tuto zprávu a její představení. V zásadě se domnívám, že pro e, evropské zemědělství by bylo lepší, kdyby se našla nějaká dohoda v rámci VTO, než e, kdybychom museli uzavírat bilaterální dohody, což znamená ještě větší ústupky. Ovšem je třeba najít férové podmínky. A e, podle této zprávy, nevím, zatím jsem to tady našel, možná, že to je v těch e, podrobnějších dokladech, e, prostě žádá se tady zavedení standardů VTO, což znamená, že VTO de facto těm jde jenom o rozšířování obchodních standardů, ale kde je ochrana zvířat nebo ochrana spotřebitelů a tak dále. Někteří už to tady zmínili. Nejde o to, aby komise se stavila tvrdě vůči evropským eh, zemědělcům a tím pádem ohrozili eh, chov eh, hovězího dobytka. Já jsem eh, byl třeba eh, vidět, eh, já jsem třeba byl v Brazílii a tam bylo vidět obrovská stáda dobytka a ty neměly značky, tyto krávy neměly v uších tyto značky. To znamená, jak je možné zajistit vysledovatelnost toho masa až k tomu poraženému zvířeti. To není přijatelné já prostě chci, aby naši zemědělci eh, měli férové podmínky v rámci mezinárodního trhu. A to mě tady chybí. Eh, Evropa je neustále kritizována za to, že se uzavírá jako pevnost, ale Evropa eh, přece přijímá 90 afrického zemědělského exportu, 55 jihoamerického agrárního exportu. Čili daleko uzavřenější jsou Kanaďané, Američané a Japonci a přesto se to vyčítá pouze nám, zatímco američané hovoří velice často o otevřeném v eh, volném obchodu. No, zkuste, já jsem eh, v Bavorsku, zkuste někdo eh, bavorské klobásky vyvést do Ameriky. To mě nepustí ani do Ameriky tady s nimi. Čili Eh, já si ani tento produkt pro svoji spotřebu nemůžu vzít do Ameriky a to skutečně není přijatelné. A abych to tady neprotahoval, eh, dovolte jeden citát eh, od Helmuta Kohla, bývalého německého kancléře a velkého Evropanu. Helmut Kohl kdysi před velkým shromážděním obchodníků řekl toto. Já si přeji, abychom pro dovoz potravin do Evropy měli stejné podmínky jako pro dovoz automobilů. A najednou bylo v sále ticho. On řekl, američané, Japonci, jihokorejci, ti smí do Německa prodávat svá vozidla, ale na německých Eh, silnicích mohou jezdit pouze tehdy, když odpovídají našim podnikům, našim eh, předpisům. A přesně to tež chci také pro potraviny, abychom aby sem mohli dovážet pouze ty potraviny, které odpovídají našim přísným předpisům a požadavkům. Pak tedy dovoz z Brazílie, Austrálie, Spojených států, Nového Zélandu eh, bychom mohli připustit. Ovšem tam se dosud používají u nás zakázané látky na ochranu rostlin. Čili pokud to tak bude, nebojím se o budoucnost evropského zemědělství. Grazie, Alberte, grazie. Děkuji, Alberte. Děkuji za tvoje nadšený příspěvek. To je opravdu žhavé téma. Nejde o protekcionismus. My nechceme protekcionismus, ale chceme, aby pravidla byla stejná pro všechny. Jinak se jedná o narušování konkurence. O slovo požádal Josep Bové. Ano. Chtěl jsem se vyjádřit k této debatě. Můj kolega už eh, hovořil eh, o úzeninách a já bych připomněl komisi, že po dohodě mezi USA a Evropskou unii o hormonálním hovězím, které nebude dováženo do Evropské unie, tak to je skutečně skvělá věc, ale my, evropští producenti, jsme nadále zdaňováni o 100% více, což je určitý trest, nebo jakoby určitá forma trestu. A je to podle mého názoru přece jenom trochu škoda. V prosinci, v listopadu, až bude vedena diskuze v Ženevě, tak to bude přesně na deset let eh, vzdáleno od chvíle, kdy se konal summit eh, ve Sietlu. a už v té době, v roce 1999, bylo vysvětleno, že otázka obchodních dohod eh, vždy bude narážet na zemědělskou problematiku a už deset let jsme v podstatě v situaci, kdy otázka zemědělství zakrývá, zastěňuje všechny ostatní otázky. A to podle mého názoru kvůli jednoduché otázce a právě proto, že zemědělství to nejsou ani automobily, ani televizory, ani ledničky. A nemůžeme vyřešit otázku zemědělství tak, jako řešíme otázky průmyslu. Jsou to dvě odlišné věci. A je to o to více pravda, když víme, a myslím si, že je důležité to připomenout, že méně než 8 světové zemědělské produkce cirkuluje a pohybuje se z jednoho kontinentu na druhý. Méně než 8 Poněkud to kleslo, před deseti lety se jednalo o 10%, teď je tento poměr 8%. A zde je ten podstatný problém, o kterém musíme diskutovat v Evropě, ale také s ostatními partnery. To znamená, proč dnes nutíme státy, aby změnili svou zemědělskou politiku kvůli 8% produkce. Realita produkce, kterou vedeme v Evropě, je ta, že se snažíme především živit evropskou populaci. Logika vývozu je jinou logikou, ale nemůžeme měnit pravidla společné zemědělské politiky pouze podle logiky vývozu a vývozního trhu. A to právě děláme na mezinárodní úrovni. A všechna pravidla VTO, všechna pravidla společné zemědělské politiky byla změněna proto, aby se přizpůsobila pravidlům světového trhu, aniž by se tím cokoliv změnilo na rozsahu tohoto trhu v roce 1992, 1999 nebo 2003. A teď eh, usilujeme o novou reformu, abychom se ještě navíce přizpůsobili hypotetickému otevření trhu, které, jak říkám, pouze hypotetické, protože neodpovídá skutečné situaci na zemědělském trhu a skutečné spotřebě zemědělských produktů. A proto říkám, že je důležité, abychom vedli tuto debatu, než zahájíme znovu diskuze v prosinci. Když se díváme na nařízení o řešení konfliktu a sporu, tak podle mého názoru tento nástroj je špatným nástrojem, protože sankce v případě sporů jsou možné pouze tehdy, když je ta země bohatá pokud nějaká chudá země vyhraje spor, který vede třeba z USA nebo z Evropskou unii, tak nikdy ty sankce nevybere, nebudou této chudé zemi proplaceny. A musí být tedy tato pravidla změněna tak, aby i chudá země mohla v těchto sporech zvítězit. A potom teprve budeme mít nástroj, který nám umožní dosáhnout rovnosti mezi zeměmi. A právě z toho důvodu si myslím, že v prosinci znovu nedosáhneme dohody, protože některé některé země, rozvíjející se země, nepřistoupí na tato řešení. Děkuji. Venire Luis, Luis Capula Santos. Luis Capula Santos. Este é sem dúvida um tema de, de grande atualidade e que exige um. Děkuji. Je to velmi aktuální téma, které vyžaduje rozsáhlou debatu. My s tím samozřejmě všichni souhlasíme, že toto není ani vhodné místo, ani vhodný kontext, vhodná chvíle k tomu, abychom tuto debatu vedli, ale Eh, všechny informace, všechny prvky, které mohou tuto debatu oživit, jsou určitě vítány a já bych rád poděkoval autorům této studie za její přínos. Neměl jsem možnost si do detailů tuto zprávu přečíst, ale přečetl jsem si závěry a myslím si, že je to skutečně zajímavá studie. Myslím, že jako Evropský parlament, jako instituce bychom se měli zamyslet eh, právě v předvečer toho, než převezmeme pravomoci v rámci spolurozhodování, jak bychom mohli přispět k vytvoření celoevropské strategie, která nám umožní reagovat na výzvy, jimž v současné době čelíme. A musíme vzít v úvahu oba dva aspekty, jak místní, tak a globální. A měli bychom vytvořit strategii, která nám umožní rozvinout místní produkci, s tím vším, co to sebou nese, pokud jde o boj proti klimatickým změnám a tak dále a navíc eh, mít také obchod na celosvětové úrovni, který musí být nutně regulován, jak říkal kolega. Alternativou je světový obchod bez regulace, anebo regulovaný obchod. Já si myslím, že Evropská unie v těch následných reformách musí vyslat signál v tom smyslu, že je ochotná vést tuto debatu a musíme se podívat na to, zda právě ta nová americká administrativa bude schopna reagovat na naše očekávání. Já si myslím, že už jsme dostali určité pozitivní signály, pokud jde o vývoj této společné zemědělské politiky a že o tom budeme debatovat v rámci tohoto mandátu. A doufám, že budeme čím dál více přispívat a přibližovat se k dosažení tohoto cíle, který jsme si stanovili, jak zdůrazňovala kolegyně, tak nebo jak zdůrazňoval tedy maďarský kolega, který zdůrazňoval sociální kritérium při předělování podpor, tak eh, právě v rámci reformy společné zemědělské politiky je právě tento prvek velmi vítaný. Já už roky bojuji za tento prvek a myslím si, že i toto by přispělo k tomu, abychom měli v Evropě společnou zemědělskou politiku, která bude usilovat o globální řešení a navíc také přinese řešení hospodářské situaci, kterou právě prožíváme. Já doufám, že všichni hráči s ohledem na situaci, kterou prožíváme, budou schopni najít řešení, které je dnes důležitější a potřebnější než kdykoliv jindy. Děkuji, Luizi a McGuinness uzavře a potom si slovo vezme znovu komise. Prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Jak se říká, eh, VTO není, eh, nezmizí. Sice se nedosáhlo dohody, ale zapomíná se na diskuse a vlastně se nám opakují ty též návrhy. Ráda bych souhlasila s těmi, kdo hovořili o standardu e, výroby, které požaduje Evropská unie a jak se zdá, nedaří se nám je nastolovat ve VTO a máme problém, jak přesvědčit naše vlastní producenty, že je dobré, aby e, něco obětovali dohody v rámci VTU. Ale na druhé straně jim říkáme, že vlastně dovážíme e, potraviny s různými výrobními standardy. My jsme hovořili o výrobcích mléčných výrobků, obilovin, dalších a to jsou všechno lidé, kteří prožívají těžkou dobu, tak je těžké něco takového prosazovat. A hovoří se také o celkovém dopadu na evropská společenství jakožto negativním, bez ohledu na těch několik drobných pozitivních věcí. Nejvíce mě trápí trápí o, o tazník ohledně toho, zda se ZP bude schopna vyrovnat eh, negativní dopad kola z douha, hlavně u zranitelných ohrožených produktů. Hovoříme tady o revizi rozpočtu, o další reformě CZP a v řadě sektorů jsme viděli, že eh, vý, eh, sliby Franz Fischler, že budou menší regulace a lepší tržní ceny, je něco něco, co eh, se nestalo v zemědělství a musíme hodně uvažovat o tom, jak řídíme zemědělskou výrobu pro sebe v Evropě, ale i globálně, protože pořád čteme a sami jsme vytvářeli zprávy svědčící o tom, že potřebujeme více vyrábět potravin, ale dnes zemědělci, kteří se tím zabývají, nedokáží eh, přežít. Teď mluvíme o kole z mluvíme o eh, klimatických změnách, stranách a snad by bylo možné právě teď prosazovat dobré návrhy, altruistické návrhy a, nedív, a nedívat se jenom na sebe sami. My jsme přišli ke stolu jednání se vším, vyložili jsme veškeré karty a vracíme se zase k těmto jednáním a pořád vlastně se po nás chce více. Myslím si, že budeme mít velké, do, eh, vel, velké obtíže, abych se dosáhlo dohody, která by nebyla příliš ke škodě evropské výrobě. To je samozřejmě, co trápí producenty, ale mělo by to být obavou i pro spotřebitele. Děkuji paní McGuinness a nyní dám slovo zástupci komise. Pan Trarie, prosím. Děkuji, pane předsedající. Děkuji za tu příležitost eh, prostudovat si tuto zprávu, kterou samozřejmě vítáme. Právě jsme ji dostali, takže v této chvíli se k ní nevyjádříme, a to ani předběžně. Je to velmi odvážný pokus eh, přinést globální přehled stavu jednání. Velmi rádi si podrobně tuto studii prostudujeme a potom vám řekneme, co si o ní myslíme. Děkuji. Děkuji. Pokud se někdo další nehlásí o slovo, děkujeme autorům této studie, děkujeme všem, kteří se zapojili do debaty. To téma je velmi důležité, myslím si, že tedy tato výměna názorů byla velmi jasná, i tak, abychom lépe definovali stanoviska jednotlivých účastníků i postoj komise. A nyní můžeme přistoupit k bodu 7, dovoz brazilského hovězího masa. Příliš se tím nevzdalujeme o téma VT, tématu VTO. Je to reakce na žádost paní Erance Garcia. Byl přizván expert z veterinárního úřadu z Dublinu, který nás bude informovat o otázce dovozu brazilského hovězího masa. Takže vítám zde pana Everse a zástupce DG Sanko. Bude zde tedy prezentován přehled hodnocení systému kontroly v Brazílii a také procesu certifikace, který je vyžadován pro vývoz brazilského hovězího do Evropské unie. Takže zde se vlastně plně uplatní to, co jsme říkali před chvílí, pokud jde o respektování pravidel. Dovolte mi, abych připomněl, především pro nové poslance, kteří možná nejsou příliš obeznámeni s tématem, že minulý rok bylo zablokováno, byl zablokován dovoz brazilského vězího mase kvůli tomu, že jsou zde určité problémy, pokud šlo o dosledovatelnost těchto produktů a otázky certifikace. Tato opatření byla určitým způsobem omezena poté, co byly provedeny veterinární inspekce v určitých eh, farmách, ale obecně pořád ještě platí eh, toto embargo. Tato aktualizace byla velmi důležitá, pokud se podíváme na problematiku, která nyní vládne na trhu. Je to velmi citlivé téma, především pokud jde o dodržování těch pravidel, o kterých jsme se před chvíli zmínili. A je tedy důležité hodnotit celou věc jako celek. A v této chvíli bych tedy dal slovo zástupcům komise, pan Evers a pan Van Goeten z DG Senko. Prosím. Yes, thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já, než se pustím do podrobností o Brazílii, rád bych eh, vysvětlil eh, politiku, která se týká dovozu masa, zejména hovězího. Společenství eh, zavedlo velice přísné podmínky na dovoz tohoto masa a nejdůležitější podmínky se týkají kulhavky a slintavky. Protože my jsme měli v minulosti epidemii této choroby, a z té doby pocházejí velmi přísná pravidla, pokud se týče země původu a výskytu eh, slintavky a kulhavky v této zemi. Čili eh, pokud eh, za poslední rok se vyskytla v dané zemi tato choroba, nemůže být k nám dováženo hovězí maso z této země. Takže my dovážíme pouze ze Severní Ameriky to znamená eh, Spojené státy a z Jižní Americe je to Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. Z Afriky pak dovážíme z jižní části Afriky, to znamená Jižní Afrika, Namibie, Botswana a pak samozřejmě Austrálie a Nový Zéland. Čili toto jsou země, byl to plný výčet zemí, odkud smí být dováženo do Evropy hovězí maso v souladu s zavedenými restrikcemi. Kromě toho máme ještě eh, velice přísné eh, pravidla, pokud se týče eh, rezidují a ty mm, země, které k nám dovážejí, musí mít velice přísná pravidla, pokud se týče eh, reziduí veterinárních léčiv a podobně v tomto mase. Kromě toho eh, využíváme také eh, pravidel VHO, a to znamená, že lze do, do společenství dovážet pouze části e, těl dobytka. Pokud eh, se dováží maso ze třetí zemí do společenství, musí být tento produkt eh, doprovázen certifikátem z, eh, od certifikovaného veterináře ze země původu. Máme harmonizovaný systém kontrol na vnějších hranicích společenství. Všechno maso se zde kontroluje a teprve pak může být vpuštěno na společný trh. Abychom zabránili problémům, zavedli jsme další pojistky, jako je třeba omezení eh, o omezení eh, krmiv. Eh, není možné tedy krmit tento dobytek jaksi s krmivem živočišného původu. To se to brání tedy zavlečení prasečí chřipky, čili my máme skutečně mnoho vrstevné pojistky, které chrání eh, domácí dobytek ve společenství. Nyní k Brazílii. Jak řekl pan předseda, počátkem roku 2008 na základě několika inspekčních misí do Brazílie komise rozhodla zavést velmi přísné podmínky na export hovězího masa z Brazílie. Jaké podmínky to jsou? K nejdůležitějším patří to, že maso musí být vykostěné a vyzrálé, maturováno proč to žádáme? Je to proto, aby eh, pokud by se tam vyskytoval nějaký virus kulhavky a slintavky, tak tímto procesem by byl zničen. Eh, když se podíváme na eh, doporučení VHO, organizace, která stanoví pravidla pro obchodování s masem, Eh, tak eh, toto maso po vykostění a po maturaci eh, může být dováženo, a to i v případě, že v zemi kulhavka a slitavka je přítomná. V Brazílii my dovážíme z regionu, kde se tato nemoc vyskytovala už déle než jeden rok, ale navzdory tomu Eh, žádáme, aby to maso prošlo vykostěním a maturací. Kromě toho eh, zvířata, která jsou držena na chov a která eh, jsou určena na porážku, tak musí zůstat ve svém chovu 40 dní pod porážkou, to znamená, to je trojnásobek inkubační doby kulhavky a slintavky a navíc ve svém regionu musí zůstat po tři měsíce. Čili to jsou podmínky, které se aplikují na vývoz brazilského hovězího do společenství. Abychom zajistili dodržení těchto lhůt 90 dní a 40 dní, tak potřebujeme vysledovatelnost. No a tady byly zjištěny při našich inspekcích určité problémy, a to na konci roku 2007. A z tohoto důvodu komise začátkem roku 2008 zavedla dodatečné podmínky na dovoz masa z Brazílie. Tyto podmínky přistupují ještě k těm pravidlům 40 dnů a 90 dnů, o nich jsem hovořil, a jedná se o to, že všechna zvířata musí pocházet ze specifikovaných farem, které prošly auditem, aby se zajistilo to, že každé zvíře v těch, na, těch, na této farmě je identifikováno, registrováno, zavedeno v databázi, čili aby byla zajištěna plná vysledovatelnost. než jsme zavedli tyto dodatečné požadavky, Měli jsme registrovaných více než 30 tisíc farem v databázi a všech těchto 30 tisíc farem mohlo vyvážet k nám. Po zavedení těchto doplňkových podmínek zůstalo něco málo přes stovku farem, které nyní mohou vyvážet do společenství. Když tedy srovnáme objem brazilského exportu v roce 2007 a 2008, tak v roce 7 to bylo kolem 300 tisíc tun vyvezeného masa do společenství z Brazílie a po zavedení doplňkových podmínek je to necelých 10 tisíc tun ročně. To je skutečně dramatický pokles exportu z Brazílie do společenství. Já jsem hovořil o tom, že tady máme nějakých eh, zhruba 100 farem, které mají autorizaci k vývozu. Než se taková farma dostane na tento seznam, žádáme, aby našim expertům byla předložena auditní zpráva, kterou experti individuálně prostudují a zkontrolují a teprve poté eh, mohou farmu vložit do databáze. Tato pojistka funguje více než 18 měsíců a e, teď už máme registrovaných necelých 1300 farem, které mají e, autorizace dávat zvířata na porážku a poté toto maso exportovat do Evropy. No a když se podíváte, jak si na tu velikost Brazílie, tak eh, eh, vlastně je jasné, že 13 farem není mnoho na zemi velikosti Brazílie. Po zavedení dodatečných pojistek, čili v roce 2008, náš eh, inspektor a inspektoři VHO eh, provedli několik polních kontrol. Eh, my jsme jenom v loňském roce vyslali do Brazílie 8 misí, netýkalo se to tedy pouze hovězího masa. A Brazílie je tedy určitě jednou z těch zemí, kde naši inspektoři v loňském roce Eh, strávili mnoho času. Inspekce z loňského roku neodhalily eh, žádné situace, které by nás měly znepokojovat. Dále se uskutečnila další inspekční mise na počátku tohoto roku a dá se říci, že výsledky a doporučení vyzněly v tom, že není třeba, aby komise doplňovala další restrikce na eh, export brazilského hovězího do EU. Komise eh, samozřejmě i do budoucna eh, bude přistupovat k importu z Brazílie zvláště opatrně, zvláště obezřetně v zájmu zachování veřejného zdraví a také zdraví dobytka. Já myslím, pane předsedo, že jsem takto vám podal stručný přehled o tom, jaký vývoj doznala situace v loňském roce. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši prezentaci a dávám slovo paní Erans Garcia. Děkuji, pane předsedající. Ráda bych, abyste trochu více vysvětlili to, čemu říkáte opatrný přístup eh, Evropské komise. V tom zkoumání, které vedl letošní rok veterinární úřad vyplývá, že 50 kontrolovaných farem v Brazílii má určité problémy. Na těchto farmách byly odhaleny problémy, které se týkají vysledovatelnosti, které se týkají toho, že jedna osoba plní různé funkce. To znamená, jednak dělá dohled a jednak také funguje jako veterinář. To znamená, že nemůžete být zároveň vlkem a zároveň hlídat ovce. Jedná se také o vývoz eh, těchto prostředků nebo těchto produktů do třetích zemí přes Evropskou unii. Často nejsou tyto produkty doprovázeny odpovídajícími certifikáty a navíc eh, pocházejí z oblastí, které, jak přiznává sám veterinář, eh, nejsou autorizovány pro vývoz do Evropské unie. Navíc je třeba, aby byly náležitě zkontrolovány a potom tranzit eh, přes evropské území musí být eh, velmi přísně kontrolován a sledován. A to v současné době vůbec neexistuje. Z toho samozřejmě vyplývá jasné zdravotní riziko, to už eh, z důvodu slintavky a kulhavky, jak už bylo řečeno. To znamená, že zde existuje tedy zdravotní riziko. Jak jsem říkal, v 50% kontrolovaných farem byly odhaleny problémy. Já si myslím, že to je dostatečný důvod k tomu, abychom si kladli otázku, zda ten zbytek nekontrolovaných farem splňuje požadavky, které vyžaduje Evropská komise k tomu, aby bylo možno vyvážet eh, maso do Evropské unie. Jak jsem říkala, 50% kontrolovaných farem má velmi závažné problémy. S ohledem na tento výsledek si myslím, že by bylo dobré říci, že jednak eh, není spravedlivé žádat od evropských chovatelů dobytka, aby plnili takové normy, které vůbec nejsou uplatňovány na producenty ze třetích zemí. A také bych se chtěla zeptat Evropské komise, proč eh, vzhledem k tomu, že zde existuje tolik problémů, má za to, že by žádným způsobem neměl být omezován vývoz masa z Brazílie. Jak Evropská komise chce plnit svou povinnost ochrany spotřebitelů přes tak zjevnými riziky. Děkuji. Smith. Děkuji, pan Schmidt. Eh, pane předsedo, děkuji. Já vítám a děkuji hostu z komise za jeho prezentaci v rámci posledního mandátu. Jsme měli tady různá dobrodružství v souvislosti se ságou hovězího z Brazílie. Vždycky nám říkali, že se mílíme a že je všechno v pořádku, ale teď vidím, jak se snížily dodávky hovězího, takže jsem rád, že opravdu my sledujeme farmáři, sledují nás, my sledujeme farmáře, vy sledujete farmáře. Asociace irských, ir, irských zemědělců pořád má velké pochybnosti ohledně kvality a dohledatelnosti v Brazílii. Máme dobré důvody, jak jsme právě slyšeli od paní Garcia. Pořád tedy zůstávají velké otazníky a rozhodně nechceme, aby se situace opakovala. Já eh, chápu, že eh, od 33 tisíc eh, farem jsme se dostali od 1300, že z 300 tisíc tun jsme se dostali na 10 tisíc, to je dobré. Možná, že už to teď není až tak se závažný problém, ale pokud jsou tady pořád otazníky ohledně dohledatelnosti a 50% misí nebo eh, farem, kde byly mise, nejsou úplně na úrovni. Proto já jsem pořád nervózní. Myslíme, že je dobré nadále sledovat eh, inspekce, aby se kladly všechny otázky. Je tedy problém i s mm, eh, tím, že jsou různé nedostatky a chtěli bychom vědět, o co to šlo, o co vlastně šlo. Zda eh, chyběly papíry nebo třeba část ti stát eh, kráv, eh, dobytka. Čili můžeme říci, eh, že v prvním případě by se jednalo třeba o menší problém, v druhém o veliký problém. Skočtí a irští farmáři pořád s tím mají velké problémy. Pořád um, um, si kladou otázky, zda hovězí opravdu dosahuje stejných standardů. Pořád tomu uh, tak není a proto my i oni klademe neustále tyto otázky. Děkuji, pan Děkuji, pane předsedo. Já jsem se přihlásil eh, k na to Brazílii a VTO. Eh, já tady uznávám a respektuji úsilí, které vyvíjí komise v posledních letech a já bych také nechtěl, abychom pranířovali pouze Brazílie. Existují země, kde ty deficity jsou ještě daleko horší než v Brazílii. Ale musím říci, že já jsem byl v Brazílii vícekrát a viděl jsem velká jatka. A existují také jatka, eh, která dokonale splní evropské standardy, i hygienické standardy a tak dále. A ty, definice, eh, ty deficity jsou jinde. Například eh, já bych eh, docela rád, až tam zase jednou budu, naučil, eh, natočil film o tom, jak se převází, převáží zvířata v Brazílii. Tam jsou ty velké deficity, které nemůžeme akceptovat. Konstatujeli, že v Evropě se velice tvrdě zakročuje vůči těm, kteří mají takovéto deficity a na druhé straně jsme velice velkorysí vůči těm, kteří se týž přestupků dopouštějí jinde. Pak je to nefér vůči našim zemědělcům. A proto komise zde musí ještě zvýšit úsilí, tak aby zde byly zajištěny rovné standardy. Já jsem byl v oblasti Mato Grosso a tady opět eh, to srovnávání Evropy s Brazílií a jinými zeměmi nesedí. Jestliže u nás eh, má eh, zemědělec, který prostě vykácí, já nevím, 50 metrů čtverečních eh, lesíka eh, kvůli chovu, tak eh, ho skutečně trestáme. A pokud někdo v Brazílii, někdo vykácí 100 hektarů pralesa, tak se nic neděje. Čili já si myslím, že tady skutečně je třeba ještě lépe se zaměřit na rozdíly mezi tím, jak je to tady a tam. Nebo například v oblasti petrolína tamnější eh, řeky se někdy odebírá tolik vody pro zavlažování, že eh, do Atlantiku nedoteče vůbec nic. A já bych skutečně chtěl vidět eh, debatu v Evropě, kdyby eh, Němčí, eh, němečtí zemědělci, zemědělci odebírali tolik vody z Dunaje a eh, z Rýna, že třeba Budapešť bude na suchu a tak dále. Já bych skutečně jen prosil, aby komise byla velice přísná při posuzování rovných podmínek těchto importů. Madame McGuinness. Děkuji, paní McGuinness. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit k poslední poznámce. Myslím si, že tady je třeba obecně říci, na výboru pro životní prostředí nezobořili o zemědělství a klimatických změnách, o lesnictví, o Amazoně, souvisí to i se FAO. Potřebujeme eh, se nad tím zamyslet v rámci Evropské unie, nejenom v komisi, ale i zde a jinde, jak eh, řešíme klimatické změny globálně a jak se snažíme přitom nezničit evropské zemědělství. Konkrétně této zprávě. Podíváme se na východiska. Předtím bylo 30 tisíc eh, stát, eh, odkud bylo možné odebírat eh, maso a teď je to 1300. Takže je to opravdu obezřetný přístup komise, ale teprve nedávný. Ale vítám to a trvalo to a vyžádalo si to politický nátlak, aby k tomu došlo. Ráda bych slyšela více podrobností o výsledcích inspekcí. Já jsem se například dočetla, že z 12 farem eh, šest nedodržovalo podmínky, že někde dokonce probíhala podvodná činnost, co se týče značení, kontrol, eh, vysledovatelnosti, což jsou závažné přečiny z hlediska evropské perspektivy. Kdyby tak jednal evropský zemědělec, eh, sebrali by mu stádo. To je otázka férovosti na straně jedné, ale také zda věříme, že jsou ty standardy důležité. Kdybychom o tom byli přesvědčeni, tak bychom je implementovali stoprocentně jak jak na vlastní produkci, tak i na dovozy. Takže si nejsem úplně jistá, zda eh, ty závěry komise, že všechno je vlastně v pohodě, jsou v pořádku. Chtěla bych slyšet k tomu další argumenty. Zda je komise ehm, spokojena s tím, že ty inspekce opravdu dávají skutečný obrázek. Já jsem byla v Brazílii, je to velká země a eh, viděla jsem tam mnoho zvířat bez značek v uších. Teď už je jich asi více, ale přece jenom takže bych dala přednost tomu, kdybychom slyšeli další podrobnosti a spochybnila bych závěr, že není třeba nic dalšího podnikat na základě informací, které mám já. Ale jsem ochotna se nechat eh, opravit. Možná jsem něco přehlédla, ale pořád ještě mám velké obavy ohledně úrovně spolupráce. A kladu toto poslední otázku. Slyšíme tady o tom, že příslušné orgány mají za úkol provádět inspekce, ale jak jsou kompetentní? kompetentní, jak příslušné a nezávislé ty orgány na svých vlastních zemědělcích. Děkuji. Merci, monsieur Nicholson, s'il vous plaît. Děkuji, pane Nicholson, prosím. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Uh, problém, který tady s tímto mám, je mm, do určité míry jazyk, který používá komise. Hovoří se o malých nedostacích a významných nedostacích. A já jsem poslouchal, co říkala dnes eh, paní komisařka a další zástupci. A já eh, v zásadě s tím souhlasím a eh, myslím si, že jedna věc je jasná. Když hovořím s farmáři ze své země, tak oni říkají, my nejsme proti dovozu z Evropské, tedy od do Evropské unie, ale chceme, aby museli plnit stejné standardy. To je naprosto jasná věc. A farmáři už neakceptují různý metr. A mně se zdá, že tady v této zprávě eh, se opakují staré přísliby Eh, brazilských úřadů, které se ovšem už dlouho neplní. Já bych skutečně se chtěl zeptat eh, komise, zda ten systém vysledování eh, jednotlivých zvířat v Brazílii je důvěryhodný. Ve zprávě, když tedy čtu, že jste zjistili, že 50 farem de facto neplní podmínky a že jste viděli jeden případ eh, razítkování formuláře, který de facto se stáhl, stahoval na zvíře, eh, kterým, kterým se zabývali sed, před sedmi měsíci. No dobře, ale to jsou, toto přece není drobný nedostatek. A tady je toho více. Například eh, značky eh, byly na zvířata, zvířatům dána mm, o 14 měsíců později, než to mělo být. No, já jsem byl na inspekci pouze u 12 farem, předpokládám, že byly pečlivě vybrány a brazilskými úřady. Pravděpodobně to byly ty nejlepší, které měly. A my jsme zjistili, že v 50% z těchto nejlepších 12 se neplní standardy, tak jak to potom vypadá v tom zbytku. Čili toto je jádro otázky. Není náhodou čas na to, abychom přestali jezdit eh, na inspekce do Brazílie na farmy, které stejně nikdy nic nebudou plnit. Protože moji farmáři mě to řekli jasné my eh, prostě akceptujeme rovnost anebo nic, eh, žádné kompromisy. Čili já si myslím, že eh, tady by se nemělo hovořit o drobných nedostatcích. To jsou naprosto závažné, závažné neplnění. Děkuji, pane Bešu, máte slovo. Děkuji, pane předsedo Nikolasku. Drazí kolegové, mám tu čest eh, vystoupit před vámi dnes poprvé, protože dnes eh, dopoledne jsem se zapsal velmi pozdě, ale poučil jsem se. Příště, až zde zase budeme mít komisařku, tak se zapíšu na seznam řečníků ještě dříve, než si komisařka vůbec vezme slovo, abych měl příležitost vystoupit. Nicméně chci se vyjádřit eh, k tomu, že se zde hovořilo o velkých nerovnostech a nerovnováze, která existuje Vzhledem ke kritikám, které zde vznesla komise, pokud jde o nedostatky, které nadále existují v Brazílii. A zajdu ještě dále. Troufám si doufat, že někdo zde v tomto sále ani nikdo v komisi si nemyslí, že Evropská unie musí diktovat normy, pokud jde o ekologii, zdravotnictví, s cílem poškozovat naše farmáře a naše zemědělce. Všichni souhlasíme s tím, že máme tyto normy proto, abychom chránili naše spotřebitele, náš model společnosti, naše životní prostředí. Ale je třeba, abyste mi vysvětlili, proč, když cílem je chránit spotřebitele. Tak se tyto normy uplatňují pouze na ty, kdo produkují zde, ale ne na všechny, kteří chtějí sem prodávat. Pokud jsme v systému, kde neuplatňujeme stejné normy na všechny, kteří chtějí prodávat své zboží na území Evropské unie, znamená to, že podvádíme spotřebitele. Tvrdíme jim, že evropská pravidla platí pro všechny produkty, které mohou najít v obchodě, když dochází k obrovskému pokřivení konkurence mezi evropskými producenty zemědělských produktů a těmi, kteří vyrábějí mimo území Evropské unie. Drazí kolegové, nevidím, jak bychom se v reformě společné zemědělské politiky mohli vyhnout této úvaze o reciprocitě uplatňování těchto norem. Pokud ne, tak jdeme rovnou proti zdi. Já jsem slyšel, že pokud odmítneme takováto opatření, bude to znamenat, že tím budeme poškozovat naše producenty a podvádět naše spotřebitele. Já s tím plně souhlasím, ale velmi konkrétně. Plně podporuji, podporuji to, co zde řekli předřečníci. A argument, který by spočíval v tom, že by se řeklo, že se jedná o protekcionismus, eh, když vystupujeme tímto způsobem, tak ten bych eh, skutečně nerad slyšel protože všechny tyto normy jsou přijaty proto, abychom chránili životní prostředí a také naše spoluobčany. A nemělo by smysl odmítat takovouto ochranu, která je základem toho všeho, proč vlastně Evropská unie přijímá takováto pravidla. Děkuji. Děkuji, pane Bešu. Pan Agňu, prosím. Pardon. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit cynický tón některých těchto otázek. Až, sem, až tam zase bude komise, tak eh, by měli prostě jenom tak ukázat eh, na mapu školu a říct tak tamhle pojedeme. Já mám jenom malou technickou otázku. Říkal jste, že eh, chcete zajistit, nebo chcete mít jistotu, že tam nikoho nespokrmují zby, živočišnými zbytky. A jak je to s kostní močkou, moučkou? Dali jste to všechno do jednoho koše, jako do jednoho pytle, všechny ty druhy z živočišných zbytků, nebo jak? Paní Delange? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, poděkovat tak Evropské komise za podané vysvětlení, ale toto už se jeví jako nekonečný příběh. My už jsme obrazili, debatovali dlouze, ale myslím, že je pravda, že musíme eh, docelit určitých eh, zlepšení. Evropská komise a Evropská unie sice hovoří jedním hlasem, Evropský parlament tlačí na komisi, aby se věci pohnuly. No, jestliže zemědělec u nás se mě zeptá, jaké je maso, které se tady prodává z dovozu a jestli musí plnit stejné požadavky jako maso vyrobené zde, tak na to odpovím na základě této zprávy. Ano, ale. Ale tohle to zemědělci slyší velmi neradi. Oni chtějí jednoznačné odpovědi a my nemůžeme říct jasně ano, protože vidíme, že Evropská unie si to zatím nedokáže prosadit. Co budeme dělat dál? Eh, přečteme si tuto zprávu a řekneme ano, dosáhli jsme docela slušného pokroku. A uvidíme, jak dále budeme moci posílit kontroly a budeme moci dát na seznam další povolené farmy. No, já si myslím, že bychom neměli usnout na Vavřínech a říkat si, že jsme to udělali dobře. Harkin. Děkuji, paní Harkin, prosím. Eh, pane předsedo. Já jsem si přečetla tuto zprávu Pascal, jako jsem si četla eh, všechny zprávy, které se týkají brazilského hovězího. Obecný závěr je, že situace je do značné míry uspokojivá. Já jsem většinu svého života učila matematiku a když by mě student něco takového řekl, tak bych to rozhodně neoznačila jako uspokojivé, protože už mnoho poslanců tady nastínilo zprávu, eh, situaci z této zprávy vyplývající, která zdaleka není uspokojivá. Celá řada lidí už už uvítala tuto zprávu a to i já, ale když se pořádně přečtete obsah a když se snažíte si to dát dohromady s celkovými závěry, pak si kladete otázku, zda opravdu čtete tu správnou zprávu. Zní to asi trošku cynicky, ale eh, je v tom více než jenom prvek pravdy. Ale abychom byli féroví vůči komisi, oni v závěru říkají, že eh, to, jak funguje ten systém certifikací, bohužel je tam velké rušení. Musí být dále zlepšován, aby se zlepšila také důvěryhodnost a efektivita kontrol. A jak už tady někdo řekl, toto je nikdy nekončící příběh, protože nakonec každá zpráva tímto končí, co se týče Brazílie. Já nebudu zabíhat do podrobností, to, že ostatních 50% eh, farem mělo problémy. Zase někdo tady řekl, ukažte tuškou na mapě, a podle toho se můžete rozhodnout, eh, kterou eh, farmu nebo zařízení navštívíte. Já si nemyslím, že toto je uspokojivá zpráva a když eh, poslouchám, co tady řekla většina lidí, jako tak si myslím, že ani ostatní poslanci za uspokojivou nepokládají. Děkuji. Děkuji, pan Gladfelder. Děkuji. Já souhlasím s tím, co zde bylo řečeno, co zde řekl kolega Albert Des. To znamená, s tím, že v Brazílii jsou závažné problémy, i pokud jde o pohodu zvířat, především při dopravě. Evropský parlament před několika měsíci schválil nařízení o zákazu dovozu tuleních produktů s odůvodněním, že v různých oblastech světa jsou tuleni zabíjeni způsobem, který není přijatelný z morálního hlediska i z jiných eh, hledisek pro evropské občany. Byla vedena velká debata, ale vypadá to, že Evropská unie už eh, vydala právní normu, podle které z důvodu pohody zvířat může Evropská unie zakázat dovoz určitých produktů. A toto bychom měli použít jako precedence. Možná v rámci VTO se nám nepodařilo dosáhnout nebo získat právní mandát, abychom mohli využít právě těchto důvodů nedodržování pravidel pro pohodu zvířat, abychom mohli zakázat dovoz. Ale proč bychom nepoužili tento případ zákazu dovozu tuleních produktů jako precedens. To by mohl být skvělý právní základ k tomu, abychom mohli přijmout v rámci Evropské unie jiné normy tohoto typu. To znamená, normy pro pohodu zvířat, které my žádáme, aby splňovali naši producenti, bychom mohli předepsat také dovozcům. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo komisi, aby odpověděla na otázky. Uh, Děkuji, pane předsedo. Eh, tak eh, to byla opravdu mnoho otázek. Eh, nejdříve tedy to nejdůležitější. My hovoříme o tranzitu masa, maso, které eh, je v tranzitu ve společenství, musí eh, plnit stejné podmínky jako dovážené maso. To znamená, že tady není možné, není tady žádný prostor pro podvody. Eh, prostě jak neplnit podmínky. abychom zabránili podvodům eh, ve společenství, které by ohrožovaly podmínky chovu a také maso, které je v tranzitu přes společenství, například eh, z Ameriky do Ruska přes Evropu, tak to maso musí splnit stejné podmínky, jako kdyby to bylo maso, které je dováženo do společenství. Čili ta pravidla jsou naprosto stejná. Pokud se týče vysledovatelnosti, což tady vznesl několik kolegů, v Brazílii je samozřejmě spousta dobytka, který nemá ty ušní značky. My máme registrovanou pouze, registrováno pouze 1% farem, které plní naše podmínky a tam ta vysledovatelnost je zajištěna, a, ale to odpovídá de facto jen jednomu procentu brazilského stavu dobytka. Čili jenom toto jedno procento je registrováno a vyskytuje se na farmách, které smí vyvážet maso do společenství. Čili skutečně cestou Brazílii můžete vidět spousta, spoustu kusů dobytka, který není označen, nemá tyto značky v uších. A je to tak, že my eh, žádáme ty značky, abychom eh, zajistili, že eh, tento dobytek zůstává neméně 40 dnů na jedné farmě a 90 dnů v jednom regionu. Ten návrh, abychom náhodně Eh, volili místa, která budeme podrobovat té inspekci, Ale my to samozřejmě takto děláme. Toto je eh, samotná podstata inspekce. My skutečně prostě někde objevíme a provedeme inspekci. A to se děje nejenom ve třetích zemích, ale také u nás. A u nás máme také počítačové systémy, které zajišťují vysledovatelnost dobytka v členských zemích. E, ta zpráva je dobrá nebo je špatná? E, my tady de facto máme více než 150 zpráv, 150 inspekcí ročně. Polovina v členských zemích, polovina v třetích zemích. A já mohu eh, doporučit, aby eh, se poslanci podívali na příslušné webové stránky a podívali se, jak na tom ta země je. Naši inspektoři jsou profesionálové, pravděpodobně nejlepší na světě. No a jejich cílem je co? Jejich cílem je objevit, odhalit problém. Samozřejmě, že problémy, které jsou méně podstatné, tak, tak to se označí také ve zprávě. A můj kolega zde je ochoten bod po bodu a vysvětlovat, co v té zprávě skutečně je napsáno a co to znamená. Dále eh, tady bylo Eh, zmíněno eh, krmení eh, zbytky zvířat nebo produkty živočišného původu. To je u nás ve společenství zakázáno jako možný zdroj epidemie. A jak jsem řekl dříve, jedna z největších epidemií v letech 97-99 to byla prasečí chřipka a to skutečně bylo způsobeno krmivem. Také nemoc šílených krav eh, byla způsobena nevhodnou recyklací eh, zbytků, tedy po porážce jatečních zbytků. Čili my nechceme, aby se to opakovalo, proto jsme toto krmivo zakázali. Někdo tady hovořil o standardech na jatkách. V Brazílii jatka plní nejvyšší standardy, jsou kontrolována brazilským veterinárním servisem a opravdu mají tu nejvyšší úroveň a jsou lepší než většina jatek, která používáme zde v Evropě. Já myslím, že návštěva parlamentu v loňském roce, tedy eh, členů parlamentu, eh, kteří si to mohli projet na místě, tak ta potvrdila, že mm, tato jatka jsou skutečně velmi dobře vybavena a že je opravdu možné dohledat a vysledovat eh, všechno. To je také na nejvyšší možné úrovni. V závěrech zprávy najdeme odkazy na šest z 12 navštívených farem. Z té šestice byly tři hodnoceny jako farmy, kde se vyskytly drobné závady a tři, kde ty závady byly závažnější. A pokud si přejete, já bych vám doporučil abychom eh, nebo si to prošli. Jinak samozřejmě my můžeme eh, odpovídat na podrobnější otázky poslanců. Děkuji. Bene, grazie. Jo, credo. Děkuji. Já si myslím, že zde byla vedena rozsáhlá debata. Myslíme, že i to, co jsme uvedli k předcházejícímu bodu ohledně VTO, ukazují, že nám opravdu velmi leží na srdci tato otázka, pokud jde o otevření evropských hranic produktům, které nesplňují evropské normy, evropská pravidla. Jak jsme říkali, tato pravidla se musí dodržovat. My jsme rozhodně proti jakékoliv formě protekcionismu, ale stejná pravidla musí platit pro všechny. Samozřejmě musíme postupovat velmi obezřetně a sledovat, jaký dopad eh, tato opatření mohou mít. Pokud už se někdo jiný nehlásí o slovo, myslím, že můžeme uzavřít naše dnešní zasedání a říct, že se sejdeme zítra dopoledne a budeme pokračovat v jednání v 10 hodin. V 10 hodin koordinátoři skupin, koordinátoři frakcí, Omlouvám se, omlouvám se. V 9 hodin se tedy sejdou koordinátoři a v 10 celý výbor. Děkuji a přeji hezký večer.